a teď jdeme k další zprávě. Kolektivní investování, pan Messerschmidt. Děkuji vám. Je třeba abychom více eh, spořili, aby si občané více spořili pro své stáří, eh, měli by mít možnost investovat do akcí které považují z různých důvodů pro dobré. To je v zásadě dobré, aby více osob mohly dostat své individuální odpovědnosti pro zajištění ve stáří a proto je zapotřebí takovýchto programů, protože tady v tom vězí řada výzev. Máme tady volný pohyb kapitálu a to je samozřejmě velkou výzvou pro jednotlivce, eh, když se chtějí vyznat v této obrovské investiční džungli. Proto proto je třeba mít jasná transparentní pravidla a také ochranu těch soukromých investorů, aby ti vkladatelé byli chráněni. Děkuji. Zpráva Simon. Pan Messerschmidt má slovo ke kapitálovým požadavkům. No Děkuji, pane předsedo. Já jsem požádal o slovo, abych pohovořil o, o, o tom obecném problému, který máme eh, v této oblasti. My jsme se eh, tady sešli, abychom eh, společně vytvářeli pravidla pro svobodnou ekonomiku a svobodný pohyb kapitálu. Ale zejména v Evropském parlamentu jsme příliš eh, eh, poddajní vůči tomu, co eh, vychází od příslušných úřadů. Americké úřady nepřijímají pokyny, které nezapadají do amerického modelu. My v Dánsku bojujeme za zachování toho, co je specifické pro naši situaci. Takže se musíme postarat o to, aby Eh, ten příští, eh, ten výbor eh, v příštím volebním období parlamentu měl dostatek prostředků. Tady pan Polčák, prosím. V tomto případě této zprávy já jsem hlasoval pro, dovolím si odůvodnit své hlasování. Řešili jsme zde jakési důsledky ještě finanční krize z roku 2007-2008

on je zejména eh, založen na tom aby nepůsobily tzv. nadměrné páky v období vzestupu. to si myslím že je velmi pozitivní opatření a proto jsem tuto zprávu podpořil. děkuji. Já jsem eh, hlasoval pro tuto směrnici, eh, protože myslím, že řeší trvalé výzvy eh, k finanční stabilitě, opatření na snížení rizika a zlepší podmínky pro investování do zboží a služeb a posílí odolnost evropských bank. Revize požadavků pro menší banky pozitivně ovlivní malé a střední podniky. Eh, podporuji eh, flexibilnější eh, úvěrové podmínky pro malé a střední podniky, které podpoří jejich růst díky tomu, že malé banky, že se s nimi bude zacházet přiměřeně. Potom tady je ta citlivost vůči riziku, to je velice důležitý faktor pro vytváření stability a zajištění robustní a silné evropské ekonomiky po krizi. Je tady dobrá rovnováha mezi omezením rizika a zároveň podporou eh, eh, investic. Eh, mm, kolegové s panem Simoncem udělali velice dobrý kus práce. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Další zpráva, zpráva Fernández. Pan Marias má slovo. Jedná se o, o, o tyto cené papíry eh, zajištěné státními dluhopisy. ale to nevyřeší všechny problémy eurozóny. Měli bychom vydávat eurobondy a tuto finanční politiku pana Draghiho změnit Mm, aby tady byla také větší likvidita prostředků. Eh, Řecko, dragy, stejně z toho vyřadil. Říká se, že by nemělo existovat příliš mnoho likvidity v národním hospodářství Řecka, ale to je národní hospodářství, které bylo zničeno trojkou. Potřebujeme pravidla, i pro země s podobnými problémy jako Řecko, aby mohly zasedat do pořádku svou ekonomiku. Hm, možná, že by se to také mělo zohlednit, že e, jsme zvláštním prvkem v eurozóně jako Řecko. Děkuji vám, pane Mariasi. A teď zpráva pana Karasy a paní Bereš týkající se finančních nástrojů. Mm, přístup k pojištění znovu a zajištění. Pan Kelly má slovo. Sorry. i support these. Já jsem podpořil eh, pozměňovací návrhy eh, k směrnici Solvenci 2 a k doladění eh, těch nástrojů v této oblasti. Je to důležité pro vytvoření platform spolupráce, pro usnadnění výměny informací mezi národními dohledovými orgány. Je to jeden z navrhovaných nástrojů k podpoře konvergence v oblasti pojišťovnictví. Já jsem pro tento přístup k dohledu zaměřený na spotřebitele. Spolupráce mezi členskými státy vyváží zatížené dohledem nad eh, daty eh, a ochranou eh, zájmu spotřebitelů. Jsem si jistý, že toto bude součástí širší evropské integrace v finančním dohledu a mm, zachová se tím rovnováha mezi evropským orgánem a národními orgány. Takže skvělé, pane Karasi a paní Berems, děkuji vám. Děkuji vám, pane Kelly. A budete pokračovat dál, dostanete hned slovo o zprávě pana Ferbera. Prosím. Tak do třetice všeho dobrého, děkuji. Eh, skvěle, pane eh, Markusi Ferbře. Eh, Rizika související eh, s eh, investičními firmami eh, je třeba řešit zejména vzhledem k rozsahu těchto firm, kdy, který ohrožuje ekonomiku systémově, protože tyto firmy, pokud jsou systémově důležité, mohou jednat s větší beztrestností a mm, je jasné, eh, že musí být eh, eh, staveny stejným pravidlům i jako banky, specifičnější pravidla pro menší nesystémové investiční firmy, také zlepší transparentnost a vyrovná podmínky. Musíme pamatovat, že tok investic a úspor v EU usnadňují investiční fondy a díky tomu mm,

Často eh, jsem zdůrazňoval eh, zásadní spoždění eh, parlamentní byrokracie, i pokud jde o komisi v těchto tématech. A tentokrát je to ještě silnější. Tady se bavíme o směrnici, která je z roku 1991. Tohle už je hodně dlouho čekání na reakci na proměny na trhu práce. Ale eh, když tady hovořím o práci, tak chci poděkovat eh, dvěma eh, skupinám. Za prvé v tlumočníkům to pro ně nebylo snadné volební obnovím, období. Vůči jejich práci mám velké uznání. A potom je tady druhá skupina, kterou reprezentujete vy, fotoreportéři, kteří tady neustále pracují v umělém světle. Jste důležitá skupina, ale často nedoceňovaná. Takže děkuji také fotoreportérům, fotoservis, Davis. Děláte eh, skvělou službu, děkuji vám. Děkuji mnohokrát, paní Majer. Děkuji vám, pane předsedo. Já s radostí jsem podpořila eh, tuto zprávu. Eh, Lejbrističtí poslanci společně se socialisty a demokraty tvrdě bojovali za toto pravidla, která mm, dají právo, eh, lepší práva eh, milionům eh, lidí na nulových kontraktech a takzvané gig ekonomice. Je mi špatně z toho, že miliony lidí pracují tvrdě každý týden a neví, jestli příští týden budou schopni zaplatit účty. Můžou také jim být zrušena práce na poslední chvíli bez kompenzace. Mm, nedostávají eh, pracující eh, žádné informace o zrušení na poslední eh, chvíli. Nikdo je neškolí. Chceme spravedlivou a poctivou práci pro mnoho lidí a nejenom pro několik. Děkuji mnohokrát, pan Marias. Ano, spravedlivé pracovní podmínky v Evropské unii předpokládají že eh, směrnice z roku 99, kde byly zakotveny podmínky pro ochranu práce eh, pro ty, kteří pracují v atypických prostředích a pracovních podmínkách, například mm, pracovní smlouvy na určito a tak dále. A tato směrnic, v této směrnici se praví, že eh, smlouvy na dobu určitou budou, musí být přeměněny do smlouvy na neurčito, protože když budou odpovídat dlo, delší potřebě eh, časové. Ale eh, eh, celá léta již mají s tím problémy řečtí učitelé, kteří jsou pořád jaksi jenom zástupně zaměstnávání a řecký stát by konečně měl také implementovat tuto směrnici z roku 99. Děkuji vám. Děkuji, pan Mamikins. Uh, Děkuji, uh, pane předsedo, vážení kolegové. Uh, vítám směrnici, která vytváří minimální práva pro každého pracujícího v Unii a jsem velice rád, že je tady řada podrobných kritérií eh, upravujících vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. Vysoké pracovní normy jsou jednou z vajkových eh, lodí předvádějících, předvádějících úspěchy Evropské unie eh, také si uvědomme, že tady ještě ale pořád máme pracovníky první a druhé třídy a to je nepřijatelné. Občané potřebují větší předvídatelnost v zaměstnaneckých vztazích a musíme ukončit tu ostunou praxi neomezených e, zkušebních období. E, parlament e, přijal dobrý krok nedávno, když zrušil placená, placené stáže ve soukromém sektoru a to je všechno. Děkuji. Gracias. Děkuji. Pan Howard. Thank you. Já vám děkuji pane předsedající. Já jsem rád, že jsem mohl podpořit tuto zprávu jako první důležitý krok eh, na cestě k uznání problému eh, tzv. nulových kontraktů a na prvním, eh, na, jako první krok směrem k tomu, aby tyto praxe, praktiky se dostaly pod kontrolou. Není nerozumné žádat o, rozum, o rovné zacházení s lidmi bez ohledu na to, jaký mají kontrakt. Flexibilní ekonomika s námi zůstane a je podstatné, abychom zajistili práci práva těchto eh, jednotlivců jako i jednotný evropský problém, protože pokud to není ještě celý evropský problém, tak to nakonec bude. Eh, musíme očekávat, eh, že je třeba mít přijatelný příjem a hodiny z, od nějaké, z nějaké práce. Je nerozumné chtít exkluzivitu od lidí v flexibilních poměrech a je nesmysl, abychom trvali na tom, aby si ti lidé platili vlastní školení. Tyhle nesmysly prostě musí skončit. Děkuji. Děkuji, pan Kaputa. Grazie, grazie, presidente. I cambiamenti... Děkuji, pane předsedo. Demografické změny minulých let vedly k tomu, že došlo k větší diverzifikaci mezi aktivními obyvateli a to podpořilo vytváření nových pracovních norem. Jsou teď nové, flexibilnější pracovní poměry, pracovní vztahy Mm, eh, máme tady také atypické formy zaměstnanosti a směrnice o transparentnosti pracovních podmínek umožňuje všem zaměstnancům byli informováni o svých právech a povinnostech už od prvopočátku svého zaměstnání a eh, také, aby se dověděli, jakým způsobem budou eh, placeni a nesmí dostat výpověď za určitých podmínek

pro příliš mnoho lidí eh, eh, eh, ekonomika za stávající konzervativní vlády prostě nefunguje. Já to vidím v Midlands každý den. Nulové kontrakty, nejisté pracovní poměry, Eh, eh, zaměstnaní chudí, eh, těch je stále víc, fronty před potravinovými bankami rostou a strany prostě teď týdny nemají co říct užitečného k těmto věcem, ale já jsem rád, že jsem mohl hlasovat v tomto parlamentu pro opatření, která řeší nejisté pracovní poměry, vykořišťování a zákaz nulových kontraktů. Až budou lidé za několik týdnů hlasovat, tak nechť volí libristické poslance, kteří eh, chtějí pozitivně a konstruktivně přispívat eh, tady, eh, kteří chtějí pracovat tady v Evropském parlamentu na řešení nerovnosti a zajištění spravedlivosti, kteří chtějí se postarat o to, ať už všichni, ať už hlasovali pro nebo proti odchodu z Unie, aby byli slušně zastoupeni v tomto parlamentu. Děkuji, pan Zdrojevský. Při příležitosti evropského um, um, orgánu pro pracovní záležitosti eh, jsme hovořili o zvýšené mobilitě. Ta se zvýšila dvojnásobně eh, za našeho volebního období. To vypadá jako komplement, ale není to tak. Eh, je tady celá řada problémů, které narostly v našem volebním období, se kterými jsme stručně řečeno nespěchali s jejich řešením. Na to jsem chtěl poukázat, ale Využij této chvíle a poděkuji své politické frakci EPP za spolupráci za těch pět let říkáte, Nebyla to eh, spolupráce vždycky snadná, ale byla eh, zdrojem spolupráce. Chtěl jsem poděkovat svým spolupracovníkům, jak v Bruselu paní Justině Štěpaňské eh, Kamilovi, za práci Kamilovi Majovi, eh, za velice dobrou práci a také eh, těm, eh, kteří pracovali ve, mm, v Roclavi Agatě Mařanovič Bartkovi, Janušovi Žikovskému a Modré. Chci, aby toto zaznělo na tomto sále, protože vykonali práci, která mě umožnila náležitě splnit můj mandát. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pan Marias. No Děkuji. Evropská unie Myslím, že to je unie, které se příliš dobře nevede a není asi vhodné, aby se zřizovala nová Evropská agentura pro pracovní záležitosti. Spíše by bylo vhodné dbát na to, aby se dodržovala legislativa, kterou už máme, a aby členské státy, které legislativu nedodržují, byly obžalovány. Aby se vše řešilo před soudem. Mám tím na mysli například eh, směrnici z 1990 7, to je směrnice, kterou členské státy nedodržují, jak jsem na to již upozornil ve svém předešlém příspěvku. Tato směrnice by tedy měla být správně uplatňována. Jak již říkám, u nás v Řecku čtvrtina veškerých učitelů má pouze smlouvu na dobu určitou. Tímto je možné na ně vyvíjet tlak. Není to vhodné. Unie by konečně měla upozornit na tuto neakceptovatelnou situaci. E, oni skutečně jsou ve hrozné situaci, neboť se každý školní rok bojí, zda v dalším školním roce jim bude smlouva prodloužena či ne. Měl by se to jasně vyřešit. Děkuji, pan Momikins. Já vám děkuji, pane předsedající, vážení kolegové. Evropský orgán pro pracovní záležitosti je eh, dlouho očekávané opatření, eh, které je třeba k dokončení sociálního plíře. Musíme eh, zajistit volný pohyb pracujících a výkon jejich práv po celé Evropské unii, ale nepřijatelné, aby tento orgán byl pouhým informačním střediskem. Teď má poskytovat informace o mobilitě práce, ale pořád nepomůže našim občanům vyřešit jejich problémy související s eh, pracovně právními vztahy. Já si myslím, že takový orgán musí být schopen eh, vymáhat opatření, aby zajištil eh, sociální soudržnost a postaral se o to, aby žádná nezaměstnanost nevznikla z nové evropské legislativy.

a přerušujeme zasedání do 15 hodin.